procedurální poznámka. Děkuji, vážený pane předsedo. Slyšíme se? Výborně, děkuji, pane předsedo. Včera došlo k velice důležité záležitosti. U nás ve Velké Británii královna je vlastně nejdéle uh, panovníkem, který je skutečně nejdéle na trůnu a já doufám, že všichni se přidáte i milí kolegové, kolegyně a že oceníte to, úžasnou službu pro Velkou Británii. Děkuji.